dvě e, z námořní dopravy. A slovo má jako zpravodaj pan Faria na čtyři minuty. Eh, Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Toto je mm, předpis o e, úspoře energií také. E, skleníkový efekt plynu z dopravy v roce 2012 e, to byly 2 u dopravy silniční 3,99 u námořní dopravy, emise CO2 mm, e, e, u jiných sektorů než u dopravy klesly o 36 mm, a krize a škrty přispěly k tomu, že se snížily emise skleníkových plynů, ale bohužel tento efekt ne, není trvalý. Emise opět rostou. Stejně jako v jiných odvětvích dopravy, i v námořní dopravě také nedochází k tomu, že bychom byli schopni snížit ty emise kvůli nějakým opatřením a e, tak proto je třeba, aby i námořní doprava plnila své cíle, zatím se to nedařilo a takže dnes to, co tady děláme, to je pouze první krok ke snižování emisí a asi 4, to představuje asi 4% emisí v celé EU. Eh, cílem je, aby eh, z dlouhodobého, střednědobého pohledu, aby naše ekonomika eh, byla bez emisí uhlíku a pokud nic neuděláme, tak do roku 2050 se zvýší emise z této dopravy o 50 A já si myslím, že my v tomto čtení jsme splnili tři důležité politické cíle. Za prvé, tato evropská iniciativa se vztahuje na všechny lodě které připlouvají do evropských přístavů. A bude to příležitost i ovlivňovat eh, vyjednávání ve Mezinárodní námořní organizaci IMO. A eh, kromě definování cílu, ale musíme také i lépe spolupracovat s mezinárodními partnery, protože to je důležité pro naši eh, klimatologickou politiku a zde Evropská unie by měla být průkopníkem. Musíme zajistit, aby tyto kroky vedly k ambiciozním mezinárodním dohodám. Za druhé, tato legislativa bude také i monitorovat emise CO2 z lodí eh, a ta data musí být transparentní. Evropská komise každý rok bude dostávat eh, spolehlivé informace o Eh, spotřebě paliv v námořní dopravě. Eh, samozřejmě tady je třeba přijmout i operativní opatření a technická opatření, která povedou ke snížení emisí a možná i povedou k nižším nákladům na spotřebu paliv, což de facto zlepší i um, mezinárodní výkonnost našich dopravců. A nakonec tato legislativa by měla vytvořit 10 tisíc 10 pracovních míst v zelené ekonomice spojené s námořní dopravou. To bude mít obrovské výhody. Eh, NO, NOXy se sníží eh, a dal eh, SOX také, takže mm, pokud Samozřejmě monitoring je důležitým předpokladem pro to, než rozhodneme, jaká opatření uvalit na tento sektor do budoucna. A nakonec chci poděkovat stínovým zpravodajům, kolegovi Felnerovi, Grute, Mati, eh, Ger, paní Gerling, Tovarosovi, Jurejstovi a Bouncovi a eh, Giovanovi Laviovi také eh, a místo předsedovi Javorovi. Děkuji za vynikající spolupráci. Chci také i zde eh, poděkovat paní eh, Marie Barakersky Platenřsky, William Barkonovi z komise mm, a eh, dalším tedy. Pardon, chci poděkovat také představitelům našeho výboru. Děkuji panu zpravodaji. Teď má slovo pan komisař Kaněte. Děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat zpravodaji panu Fariovi za to, že konstruktivně přistoupil k tomuto návrhu komise a děkuji za celou práci eh, i za vyjednávání s radou s cílem se dohodnout ve druhém čtení co nejrychleji. Také chci poděkovat eh, předchozímu zpravodaji, panovi dalším stínovým zpravodajům. Pokud jde o notifikace prověřování emisí CO2 v námořní dopravě, tak to je v souladu s eh, rámcem, který byl přijat eh, do roku 2030 eh, v rámci energetické a klimatické politiky. Námořní politika nemůže být jediným sektorem, který nebude regulovaný, a protože námořní doprava také musí přispět v boji proti změnám klimatu. Závedení transparentnosti, to znamená spolehlivé údaje, robustní, solidní data, to nám pomůže k tomu, že využijeme potenciál tohoto sektoru, který bude snižovat emise, což bude znamenat i nižší náklady nebo žádné náklady na emise. A i e, samozřejmě notifikace, verifikace, to povede k určitým nákladům, ale to se bude kompenzovat těmi úsporami na palivech. Chci zdůraznit, že hlavním zájmem Evropské unie je nalézat světová globální řešení emisí v námořní dopravě. Evropská unie tedy bude mm, tlačit na eh, diskuze v rámci Mezinárodní námořní organizace. A v tomto smyslu nařízení o notifikacích, verifikacích, to je důležitým politickým signálem, který bude vyslán i vůči OMI, pardon, vůči IMO, Mezinárodní námořní organizaci, která dne v květnu. A také i ve světle eh, konference, eh, která se bude konat eh, v prosinci 2015 v Paříži. Komise je spokojená s textem, který reflektuje výsledek trialogu a je tam i delikátní rovnováha, která byla zachována, to znamená schromažďovat pouze relevantní údaje za sektor a znamená to i co nejmenší administrativní zátěž. Také i je to text racionální, protože pokrývá pouze emise CO2, ale také i v souladu s tím, o čem se jedná na mezinárodní úrovni, také i se sledují další parametry energetické účinnosti, to znamená, toto eh, Evropský parlament a Rada hodně vylepšili zvýšená transparentnost eh, v daném sektoru. To by mělo umožnit, že bychom přijmuli opatření pro eh, eh, zmírňování důsledků emisí, takzvané mitigační opatření. A Jde o to, abychom se dohodli na právním rámci do budoucna, který se bude aplikovat na globální úrovni. A závěrem ještě bych řekl, návrha Eh, návrh dohody, který se zde rysuje, to bude velice významný signál ve světle přípravy pařížské dohody. A eh, s tím, že my jsme se zavázali eh, k boji proti změnám klimatu a zároveň ukážeme, že zde je možný pokrok, pokud jde o emise z námořní dopravy a to musíme prosazovat především na půdě Mezinárodní námořní organizace. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Jako první za frakce má teď slovo pan Kristof Fliel na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Námořní doprava je systém, který je velice důležitý. 98% dopravy pluje po moři. A tato metoda není pouze nákladově účinná, ale je také účinná z hlediska ochrany životního prostředí. Navzdory tomu, že je zde tak obrovská doprava, tak jsou zde pouze, tato doprava představuje pouze 3%, 3% emisí, ale samozřejmě i toto odvětví musí nést svou odpovědnost ve snaze snižovat emise. Proto tento návrh eh, jako první krok vítám. Rovněž doufám, že se tím zrychlí celý postup. Doufám, že i ostatní části světa budou následovat našeho příkladu, protože to je opravdu odvětví, které potřebuje celosvětový přístup. My bychom chtěli, aby bylo zajištěno, že tato nová opatření budou nákladově účinná a že také nesníží konkurenceschopnost našeho odvětví námořní dopravy, protože každá vrstva nové legislativy by samozřejmě také navýšila riziko toho, že Eh, to zboží se bude přepravovat jiným způsobem, které bude nákladově účinnější, že by došlo třeba k přesunu na nákladní dopravu, na dopravu nákladními automobily. Takže se musíme soustředit na tuto věc a v této dohodě vidíme věci, na které se chceme soustředit. Eh, chceme se zaměřit na emise CO2, které jsou nejdůležitější ze skleníkových plynů. Pak se také chceme soustředit na velká plavidla. A z toho důvodu jsme vyňali malé lodě, které tvoří 40 flotily, ale představují pouze 10 emisí. A myslím si, že to je důležité, tato výjimka. Dále si myslím, že je důležité, abychom inspirovali i Eh, další části světa, protože všichni eh, provozovatelé lodí musí nést tuto odpovědnost. Děkuji, pane Filnere. Jako další za SAD má slovo pan Matias Grote. Máte minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že toto je první krok Není to nástroj, který zajistí redukci emisí, ale je to nástroj, který nám umožní srovnávat a získat celkový přehled o tom, jaká je v této oblasti situace. Říkali jsme, že to je malá oblast, 3%, 3 eh, celosvětových emisí, ale přesto musíme zohlednit rostoucí eh, kanály obchodu a to bude do budoucna problém. A proto se eh, v tomto případě jedná o dobrý krok vpřed a doufejme, že na konci bude mít ty plody, že připraví půdu pro mezinárodní dohodu. Takový musí být náš kurz. Mezinárodní vyjednávání. My to vidíme i na půdě mezinárodních organizací, kde eh, velice často narážíme na velmi tvrdé fronty a eh, hovoříme velmi často o offsetu na mezinárodní úrovni, ale já si myslím, že to není cesta vpřed. Každý musí přidat svou trošku do mlína, zejména na mezinárodní půdě a není možné Eh, zaujímat přístup mrtvého brouka, tedy mezinárodní úroveň nedělá nic, tak my také nebudeme dělat nic. A já se vás chci, pane komisaři, zeptat, jakým způsobem se dnes vyjednávání um, od, u, ubírají na mezinárodní úrovni a chci se zeptat, jestli má komise nějaký plán B. Co bude, když na mezinárodní úrovni nebude žádná dohoda? Zda tedy s tím počkáme, pak zase začneme, pak zase počkáme, pak zase začneme, nebo co? Děkuji. Jako další za ECRG Julie Garling, máte jednu minutu. Paní Gerling? A už to funguje. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji i panu eh, zpravodaji. Myslím si, že jeho přístup k tomuto tématu, vzhledem k tomu, že na něm nepracoval od začátku, souvisí s přístupem pana Torvalce. Je to příklad otevřenosti a transparentnosti, takže oběma pánům děkuji. ECR s radostí bude hlasovat pro e, toto, e, toto nařízení, e, které umožní verifikaci a přehled o emisích CO2 z námořní dopravy. Je potřeba, aby regulace na evropské úrovni byla praktická, aby byla proporční co do zátěže na průmyslové sektory a aby byla kompatibilní s prací IMO, eh, v této oblasti. Poté, co skončí vyjednávání na půdě IMO a sdílím zájem pana Groteho, abychom tedy věděli, jak, jak se věci mají, bude potřeba upravit evropskou legislativu tak, abychom splňovali pokyny. Doufejme, že nebudeme opakovat chyby ze sektoru letectví, a doufejme, že toto skutečně bude první vítaný krok pro redukci ve finále emisí CO2 z námořní dopravy. Děkuji za ALDE má slovo pan Nils Torvalds na dvě minuty. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, shipping shall like... Děkuji, paní předsedající Eh, námořní doprava musí být regulována stejně jako další odvětví ohledně dodržování ochrany životního prostředí. Zároveň ale musíme mít na vědomí skutečnost, že námořní doprava je ze své podstaty mezinárodním odvětvím a proto zde vyvstává otázka rovných podmínek pro všechny. To je nesmírně důležité. Při této příležitosti bych tedy chtěl vyzvat komisi i členské státy, aby ještě vystupňovaly svou činnost na úrovni Mezinárodní námořní organizace. Jsem spokojen eh, s touto zprávou, protože tato zpráva přináší dostatečnou rovnováhu. Také jsme byli schopni to trochu upravit, abychom odstranili zbytečné byrokratické nároky. Jsem rovněž eh, rád, že tam byla zmíněna i eh, splavnost, pardon, i musíme brát v úvahu všechny okolnosti, za jakých probíhá námořní doprava protože jinak bychom tu situaci ještě e, zhoršili. Náklady by se oceňují, e, mělo by tam mít asi o 7 tisíc eur. Každá pravidla jsou pouze dobrá, tak e, pokud budou zavedena do praxe. Nás zajímá zejména námořní doprava v Balckém moři, takže nás zajímá, jak budou vypadat kontrola. Protože z určitých zvláštních také nás napadly takové trošku zvláštní myšlenky, možná jak to bude s kontrolou ruských lodí, které tam plují. A stát tam tedy opravdu budou rovná mm, pravidla pro všechny. Myslím si, že nás ještě čeká hodně práce. Musíme působit účinně na úrovni Mezinárodní námořní organizace a také musíme účinně zavést eh, tento legislativu do praxe, protože pokud se nám to nepodaří, tak se ty problémy ještě zvýší. Děkuji. Dank. Děkuji vám. Jako další má za GUE NGL slovo pan Choristy a Vons, minuta a půl. Oh, okay. GUE NGL aportó varias Jste GUE předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, tak aby se šířeji aplikoval tento systém monitoringu a já e, chci poděkovat zpravodaji, že vzal do úvahy naše návrhy. V tomto smyslu vytvořit evropský systém e, monitoringu nad emisemi CO2 z lodní dopravy, to je první krok, abychom snížili e, s většími ambicioznějšími cíly tyto emise. Je nezbytné tedy, aby výměna informací, aby skutečně skutečně byla efektivní, protože právě třeba zdůraznit, a to jsme již slyšeli, že se vypočítává, že emise skleníkových plynů z námořní dopravy, že to poroste stejným tempem, že to vlastně bude neutralizovat efekty jiných opatření, která jsme přijali, která jsou určena k tomu snižovat eh, oteplování planety. Zřejmě Finálním cílem tohoto systému je přispět ke snižování emisí z námořní dopravy a spotřebu fosilních paliv. Takže, jak říká zpravodaj, to má být pouze první krok. Musíme být ambicioznější při regulaci a stanování cílu. A zde se chci zeptat komise, jak hodlá urychlit tato vyjednávání v rámci Mezinárodní námořní organizace. Musíme si uvědomit, že jakékoliv opatření, bude nedostačující, pokud nepůjde ruku v ruce s přehodnocením globálního systému eh, distribuce, redistribuce a spotřeby. Děkuji. Děkuji a teď za zelené má slovo pan Bazák Hut na minutu a půl. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěl poděkovat eh, panu Feriovi za skvěle odvedenou práci na této složce, protože jste musel převzít práci pana Skila Kakise a udělal jste to bravo bravurně, takže díky za to. Podporujeme také to, co je teď před námi na stole. Hovoříme pouze o monitorování mezinárodní lodní dopravy, Přičemž samozřejmě víme, že mezinárodní lodní doprava je jeden ze sektorů, který v oblasti emisí CO2 vůbec není regulován, takže skutečně to je první krok monitorování a reportingu o emisích CO2. Je to dobrý začátek, ale je to pouze začátek. Velmi mne potěšilo, že v té dohodě máme závazek pro komisi, aby prováděla každé dva roky reporting o plném klimatickém dopadu eh, námořní dopravy, protože námořní doprava není pouze CO2. Ale ta nejdůležitější věc je eh, zeptat se sebe sama, co bude dál. A to je má otázka na komisi na pana Kaněteho. Víme, že IMO má na něčem pracovat, ale Víme také, že jim práce jde velmi, velmi pomalu, takže má otázka. Co uděláte, abyste zajistili, že IMO vypracuje potřebné dokumenty k mezinárodní lední dopravě, že se začne redukovat emise a pokud ne, co udělá komise pro snižování emisí CO2 v oblasti lodní dopravy, protože je potřeba začít jednat. Čekat na IMO, až se konečně rozhoupe a něco konečně udělá, by skutečně mohlo trvat až příliš dlouho. Děkuji. Děkuji, pane Ajkute. Je zde modrá karda od pana Funculiky. Přijímáte? Prosím, tedy 30 sekund. Eh, děkuji, s velkým potěšením se zeptám pana Ajkuta na tuto velice důležité téma. Eh, hovoříme o monitoringu, reportingu, ověřování a tak dále, ale stále pouze hovoříme. Nemyslíte si, že nastal čas, aby Evropská unie toto velice důležité téma přidala do, e, na seznam témat e, samitu pro klimatické změny? Nemyslíte si, že by právě v Paříži příští rok se tato otázka diskutovala? Protože, jak jste říkali, je potřeba posunout se do další fáze. A my o tomto tématu příliš hovoříme. Teď asi nastal čas implementace, ne? Prosím, odpověď 30 sekund. Děkuji vám za otázku. E, plně s vámi souhlasím. Je potřeba něco dělat a možná se tím také vracím k paní Gerling, která hovořila o selhání v oblasti letecké dopravy. Já to vnímám úplně jinak, protože činností na úrovni EU jsme dosáhli toho, že v oblasti letectví začala něco dělat mezinárodní komunita. Takže i když jenom o něčem mluvíte, můžete věci rozhýbat, ale samozřejmě nastal čas jednat. Děkuji paní Daniela Ajuto za EFDD, máte jednu minutu a srdečně vítáme i vašeho potomka. Děkuji, milí kolegové. Zde vítáme, podporujeme tento návrh nařízení. Konečně jde to dobrým směrem. Lepší kontrola nad emisemi i v námořní dopravě, což přispěje k tomu, že eh, zde eh, eh, i Eh, se mm, tedy vylepší eh, situace v, v přístavech, protože to je velice škodlivé pro ty, kteří tam bydlí, například v Liguri, v Taranto. Zde skutečně to má eh, velké dopady, i dokonce akustické, akustické problémy tam mají. Proto bychom měli podporovat kontroly, ale nejenom to, především udržitelná opatření, jako že bychom tedy i e, v, e, v, zabránili třeba používání různých tedy těch signalizačních hlasových zařízení v přístavech, e, a, které tedy připlouvají k molům a další. Evropské standardy bychom měli zvýšit, abychom skutečně nevytvářeli přístavy třídy A a přístavy třídy B Děkuji a teď za nezařazené paní Dornáno, máte jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, Evropská unie zahajuje diskuzi s dobrými úmysly, opět dobré úmysly, ale bez toho aniž by přinesla života schopná řešení. Dohlížet, eh, ukládat sankce, když se nebudou plnit cíle snižování emisí CO2 v námořní dopravě, no to je velice mírné řešení pro to, abychom snížili atmos- znečišťování atmosféry vy tímto asi neřešíte problém u zdroje, to znamená mít ekonomik, ekonomický globální systém, kde ta výměna zboží nenaráží na žádné hranice a zde to je velice složité. Proto je třeba i více do toho zapojit ekonomické subjekty, tak abychom vytvořili solidní studii o dopadu tohoto návrhu. A nakonec vás chci upozornit na metodu, která zde byla zvolena, poněvadž zde neexistují uspokojivé předpisy, tedy nějaká mezinárodní dohoda, která by byla zavazující pro členské státy. Komise by měla jednat a vy vytvořit nadnárodní rámec, no to ne. To je proti, eh, eh, proti principu suverenity. Děkuji. Děkuji paní No, je zde modrá karta od paní Krapiny. Přijímáte? Přijímáte modrou kartu? Proti, prosím, paní Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, stimată colegă, am înțeles că ați dat... Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Já chápu, mm, že komi, zde se kritizuje komise, protože komise neposkytuje dostatečná eh, opatření. Můžeme kritizovat komisi, ano, ale máte konkrétní návrhy, eh, které, kterým byste řešila ten, tuto problematiku? Návrh samozřejmě se opírá, mikrofon prosím, ano, omlouvám se. Ano, návrh se skutečně opírá o konstatování, že zde neexistuje dohoda, ale asi komise toto vákuum nezaplní. Především to se týká členských států, které o tom musí vyjednávat v multilaterálním mezinárodním rámci a ne v nějakém nadnárodním rámci. Děkuji, to byli řečníci za frakce od teď nebudeme připouštět žádné modré karty, abychom vše stihli včas. Jako další má slovo Giovanni Lavia, máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já především chci poděkovat zpravodaji Fariovi a kolegům z dalších politických skupin za vykonanou práci na této agendě. Námořní doprava je životně důležitý sektor pro eh, globální ekonomiku. 80 zboží jde po moři právě. Tato eh, doprava a mm, eh, by měla být udržitelnější, energeticky účinnější z pohledu životního prostředí, emise CO2 CO2, které jsou nezbytné na přesun tuny eh, na míly na moři, tak eh, to je tedy eh, levnější než letecká doprava. Ale došlo přesto k nárůstu o 40 emisí z námořní dopravy, tedy skleníkových plynů, což přispívá ke znečišťování životního prostředí. Dnešní hlasování, to znamená po té dohodě, ke které jsme dospěli v prosinci za italského předsednictví, to nám ukazuje, jak Evropský parlament věnuje velkou pozornost tématům udržitelnosti a snaží se o eh, systém EU, který se bude týkat monitoringu těchto emisí generovaných námořní dopravou, což bude základ pro to, abychom i lépe definovali cíle snižování emisí, což nastane v další fázi, abychom mohli aplikovat opatření, které se bude opírat o trh, to znamená, eh, bude se opírat o různé kompenzace, anebo abychom vytvořili systém výměn ceny emisí, což by mělo vést ke snižování emisí CO2. Je to krok vpřed, ale není to zatím řešení, je to pouze krok vpřed. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Šaldemoze máte minutu a půl. Děkuji za slovo. Námořní doprava, jak už jste zaznělo, je také někým, kdo musí nést svůj díl odpovědnosti v své úsilí snižování emisí CO2. Ve stávající eh, době eh, je tedy důležité, abychom zaručili, že právě odvětví námořní dopravy bude také přispívat eh, k splnění cílů v oblasti ochrany klimatu. Musí zde dojít k investicím do ekologických technologií. Máme zde nový systém Evropské unie o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z e, lodí, které připlouvají do evropských přístavů. A díky tomuto systému budeme moci schromažďovat údaje, které nám pak umožní provádět výpočty budoucnu, abychom zjistili, jaké jsou opravdu ty emise CO2 z tohoto odvětví a to nám umožní případně potom zpřísnit eh, tuto regulaci. Také jsem velice ráda, že jsme se nedívali pouze na velikost eh, lodí, ale také na objem nákladu, který tyto lodě převáží, protože to bude také součástí výsledku, vý, toho výpočtu. Je to dobrý krok vpřed, ale pouze je, je to zatím pouze jeden krok a budeme muset pokračovat v této práci, abychom dosáhli celosvětové normy pro celé odvětví lodní dopravy. A abych také je důležité, abychom tedy opravdu snižovali tyto emise CO2. Děkuji, pan Demesmáker, máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já tuto dohodu vítám. Myslím si, že je dobře vyvážená. Jedná se o dobrý krok směrem za redukcí emisí CO2 v námořním sektoru. Je to svým způsobem poslední Mohikán, protože to je jediný eh, modus dopravy, který zatím není pokryt žádnými závazky EU, co se týká snižování emisí skleníkových plynů. Je to sektor, eh, který generuje zhruba 4 všech skleníkových plynů v EU a tento procentní podíl se pravděpodobně v příštích letech bude navyšovat, a to nejen v EU, ale i na globální úrovni. Proto máme mnoho objektivních důvodů, proč skutečně vyvinout v tomto sektoru velkou snahu. Je potřeba mít spolehlivá a porovnatelná data, která budou představovat řádný základ pro další reporting, monitoring a ověřování situace. Tím způsobem se nám podaří vypracovat situaci, která bude prospěšná pro všechny zúčastněné. Proto je potřeba tuto zprávu podpořit. Děkuji vám, paní Gesin Meissner má minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji zejména eh, panu zpravodaji. Skvěle to vyjednal. Eh, pan Aikut říkal, že to eh, teprve nedávno převzal, to je pravda, ale myslím si, že podobně jako Kolumbus, když se zdá být něco nes- nemožného, dejte to Portugalci a on to dokáže. Eh, hovoříme o monitorovacím systému pro námořní dopravu. To je velice důležité nejen pro celosvětovou ochranu klimatu, je to důležité také i pro oceány. Já jsem eh, obhájkyně z politiky jednotného oceánu a všichni víme, že do budoucnářsky daleko významnější sektor. Není důležité jenom chránit biodiverzitu, ale i klima. Eh, podíl námořní dopravy poroste, to říkají všichni, a to i podíl té velké, velkotonážní námořní dopravy, o které zde tady hovoříme. Důležité je také to, co říkal pan Torvalds. Je potřeba, abychom v Evropě všichni spolupracovali, aby to komise kontrolovala, a to bude tedy úkol pro vás, pane Kaněte. A je dobře, že eh, všichni zatím spolupracují. Maj, majitelé lodí, rejdaři budou muset podávat zprávy, to bude potřeba ještě trošku zjednodušit. Já si myslím, že je potřeba zajistit dostatečnou transparentnost návrhu komise a možnost dobrého získávání dat. Vítám, že my jako Evropa opět postupujeme jako jednotný celek a snažíme se ovlivnit IMO. To je něco, co potřebujeme. Už jsme let čeho dosáhli například eh, při, eh, e, co se týká emisí síry a oxidů síry a je potřeba udělat ještě tento další krok a hájit naše klima. Děkuji, další je paní Kilonen na jednu minutu puhemies. Vaatimukset merenkulun ympäristö... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mezinárodní námořní doprava je jediný transportní modus, ve kterém eh, vnímáme eh, potřebu upravovat emise skleníkových plynů, zejména například vzhledem k nedávnému vydání směrnice o emisích oxidů síry. Je potřeba, aby docházelo k náležité obnově flotil a použitých technologií. Co se týká naší parlamentní práce, je potřeba, abychom zohlednili například to, že v zimních měsících je velká část moře pokryta ledem a lodě pak proplouvají daleko přesněji eh, definovanými kanály, které jsou ale často delší než jejich standardní trasa. Tím pádem eh, hovoříme o dodatečném zatížení životního prostředí a problémech energetické účinnosti. Eh, je potřeba zajistit, aby bezpečnostní a environmentální aspekty nešly jeden proti druhému. Děkuji. Poprosím všechny, aby dodržovali řečnickou dobu. Na minutu a půl má teď slovo paní Švýca. Náš cíl je Děkuji za slovo. Naším cílem je dosáhnout mezinárodní dohody, která by stanovila rovnocené podmínky pro všechny. A toto je dobrý výchozí bod. Příští týden se bude konat schůze Mezinárodního výboru v Londýně. Ehm, této schůze se zúčastním jako člen výboru pro životní prostředí. Budeme tam hovořit o stejném tématu. Toto je jediná oblast, která zatím není žádným způsobem ošetřena ani dohodou, ani nějak jinak. Takže zde musíme zavést speciální opatření. Zároveň bychom však neměli ohrozit konkurenceschopnost naší námořní dopravy. Vítám tedy navrhovaná opatření a také i to, co eh, i eh, hrubou prostornost lodí, která je zde Vlastníci lodí budou muset vypočítávat objem emisí u každé plavby a jednoročně budou muset podávat zprávu, budou muset vykazovat tyto emise, což vítáme. Také si musíme uvědomit, že Evropská komise bude muset každé dva roky podat zprávu Evropskému parlamentu. Vítáme, že ten cíl je dobrý, ale zároveň musíme do, toho, do takové regulace zapojit i, čl, i země, které nejsou členskými zeměmi EU. Dochází e, k velkému nárůstu e, třeba různého turistického ruchu, jsou zde různé turistické jachty třeba okolo Dubrovníku, takže doufáme, že celkově tento e, návrh přispěje ke snížení emisí CO2. Děkuji. Děkuji vám. Další je paní Miriam Dali na minutu a půl. Komisáriu, fil fatt il white paper tal 2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasport tindi. No, děkuji, paní předsedající. Chtěla bych um, Bohužel nějaký technický problém s tlumočením opět. Kejja, idħul ta' um, standards minimi tal efficienza energetika. I'm sorry, I need to interrupt you because... Paní předsedkyně, bohužel je nějaký eh, technický problém s tlumočením. Můžete, prosím, chvilku počkat, až se to dořeší. Mohla byste, prosím, paní poslankyně, začít ještě jednou? Ano. Takže chtěla bych nejprve poděkovat eh, eh, komisi. V roce 2011 zde byla Bílá kniha Evropské komise, kde se hovořilo o tom, že je důležité snížit emise eh, do roku 2050 Eh, o 40 emise z námořní dopravy. Nicméně navzdory zavádění standardů minimální účinnosti pro některé kategorie plavidel a navzdory novým technologiím je to tak, že emise z námořní dopravy se zvětšují a očekává se, že ještě budou se zvyšovat. Také došlo k nárůstu námořní dopravy v mezinárodním obchodu. Očekává se, že doš, že bude docházet eh, k zvyšování emisí CO2, což není v souladu s cíly Evropské unie. Chceme tedy opravdu snížit emise CO2, což je první krok k tomu, aby zde byl celosvětový systém monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu hličitého z námořní dopravy, z mezinárodní námořní dopravy. Eh, mělo by to přispět k cíli pokud zde budou silná regulační opatření, společně také s, se stávajícími technologiemi, Měli bychom usilovat také o snižování emisí z mezinárodní lodní dopravy. Co se týká změny klimatu, je to tedy důležitý krok, to musíme mít na, po, za, na paměti. E, k tomuto cíli musí přispět všechna odvětví když si vezmeme v úvahu mezinárodní povahu lodní přepravy, tak je jasné, že nejúčinnější způsob, jak snížit emise CO2, by byla nějaká nadnárodní dohoda e, na vnitř, u Mezinárodní námořní organizace. Děkuji. Děkuji vám a teď má slovo pan Jackěvič na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Mezinárodní sektor eh, námořní dopravy je jediný sektor, který zatím není pokryt žádnými požadavky na redukce emisí CO2. Proto je potřeba vytvořit systém monitorování, reportingu a ověřování skutečných emisí CO2. Je důležité chránit životní prostředí, ale nechápu, proč by jenom Evropská unie měla tuto tíži nést na svých bedrech, aniž by vznášela jakékoliv nároky na um, ostatní hráče na globální úrovni, protože ohrožujeme zatím konkurenceschopnost našeho vlastního sektoru námořní dopravy. Konec konců, i tento sektor může být kreativní a může plout zkrátka pod jinou vlajkou. Myslím si proto, že nemůžeme přetěžovat naše hospodářství, včetně námořní dopravy. Děkuji. Děkuji vám jako další Kaja Kalas na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát. Je samozřejmě důležité, aby Evropská unie byla průkopníkem v boji proti klimatu, ale je potřeba přitom nepodřezávat větev pod našimi vlastními společnostmi. Systémy o redukcí emisí CO2 v námořním e, sektoru musí působit na globální úrovni, zejména proto, že naše firmy nekonkurují e, na místní ani evropské úrovni, ale na úrovni mezinárodní. Podobná opatření například v Baltském moři e, zatěžují náš sektor a představují velké mezinárodní výzvy. Samozřejmě je potřeba chránit životní prostředí, ale nesmíme zapomínat na mezinárodní konkurenci a transportní koridory lze vždy změnit. Proto doufám, že i Evropská komise zajistí, že e, evropské firmy, ať už operují kdekoliv, budou i nadále konkurenceschopné. Děkuji vám, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první má slovo pan Sean Kelly, máte jednu minutu. Paní, děkuji, chtěl bych e, říci, že stejně jako kolegové vítám tyto návrhy. Je zapotřebí nezbytně něco podniknout proti znečišťování a proti emisím CO2, které jsou produkovány námořní přepravou. Pokud bychom neučinili žádné opatření, tak se toto znečištění ještě rozšíří, bude narůstat. Pokud vyvineme úsilí, může se nám, snížit, může se nám podařit snížit objem tohoto znečištění. Musíme tedy pracovat ze všech sil na tom, aby se nám to podařilo. Toto je pouze první krok, jak řekl. Je možné toto opatření zavést do praxe bez nějakých vysokých nákladů. Je to takové poměrně nízkonákladové opatření. A myslím si, že pokud se nám podaří tento krok, tak to bude jasný krok k dalšímu rozvoji. Děkuji. Děkuji vám. Jako další má slovo Ricardo Sarao Santos. Máte jednu minutu. Emise CO2 z fosilních paliv jsou hlavní příčinou eh, takzvaných emisí skleníkových plynů. A to také vedlo ke změně počasí po celém světě, změně, změnám klimatických podmínek a oceánů. Musíme tedy naléhavě snižovat tyto emise z námořní dopravy. Musíme používat alternativní paliva jako, jako zemní plyn, skapalněný zemní plyn či další ekologičtější pravid, eh, paliva. Kromě toho musíme i Hmm. E, tato paliva používat racionálně. I, i uprostřed Atlantiku je třeba mít i stanice, kde lze doplňovat tato paliva. Děkuji, pan Jakovčič. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, děkuji. Já chci zdůraznit něco, co již dobře víte. Chorvatsko je eh, eh, zemí s eh, rozvinutou námořní dopravou, je to pro nás důležitý sektor, také máme velké přístavy, které jsou velice významné a i vyrábíme lodní motory. Tudíž, když zde hovoříme o tomto předpisu, tak je evidentní, že je nutné eh, regulovat námořní dopravu, ano, a eh, znečištění, které způsobuje, ale to bychom, tam bychom neměli měřit pouze CO2, ale i další emise. A já chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomuto kompromisu. Nicméně je také velice důležité, abychom vzali do úvahy námořní dopravu E, jako takovou, to znamená s tím spojené průmyslové sektory, výroba motoru a tak dále. Jedna minuta, čau Ferreira. Condições para vir a assumir no futuro uma ainda maior preponderância. Dámy a pánové, námořní doprava mm, má větší a větší význam v, mm, v mezinárodní přepravě zboží na světě a proto je důležité, abychom aplikovali opatření pro snižování e, emisí e, skleníkových plynů z námořní dopravy. Ale zde je třeba mít na paměti jednu obavu a to je Eh, ten skapalněný eh, zemní plyn a technologie s tím mm, spojené, protože eh, zde mm, my mm, zde je třeba, abychom tedy přijali další předpisy, které by podporovaly obchodování tedy s touto komoditou. Je třeba i uznat v této legislativě specifické rysy ultraperiferních regionů takže aby například ostrovy i poloostrovy, které jsou velice vzdálené, um, ty je třeba eh, z, mm, vzít do úvahy tedy, protože tam ta doprava je velice intenzivní. Děkuji, jako poslední v kečty a Nikola Kaputo máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Námořní doprava v eh, hm, mezinárodně měřítku je jediná doprava, kde eh, se zatím nesnižovaly eh, emise skleníkových plynů, ale emise z námořní dopravy na světě přispívají významnou měrou ke znečišťování atmosféry a ke změnám klimatu a právě proto vývoj systému, evropského systému monitoringu, prověřování a notifikací emisí CO2 generovaných námořní dopravou, to je zásadní věc. Toto bude základem pro Toto bude základem, eh, na kterém potom Evropa bude vyvíjet své politiky pro snižování emisí náboční dopravy v souladu s globálními politikami, eh, znečišťování mm, atmosféry a dopadu, dopadu na lidské zdraví. Je to velice ambiciozní cíl v tomto sektoru ale je to důležité ve světle výzev, které musí řešit v příštích letech tento sektor. Do budoucna by měly růst obchodní výměny na světě, což znamená i e, zvýšení pohybu zboží ve světle zvyšování počtu populace, což znamená nové technologie, nové postupy, nové zkušenosti, praktiky, které budou snižovat emise z lodí. Děkuji vám mnohokrát. A teď má slovo pan komisař Kaněte prosím zkuste dodržet tu, tu dvouminutovou lhůtu. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Opět chci poděkovat tomuto parlamentu a konkrétně zpravodaji a zpravodajům stínovým za vynikající práci. Toto e, nařízení je významný signál, který je v souladu se závěry Evropské rady o e, balíčku energetika klima do roku 2030, což pokrývá všechny sektory, včetně námořní dopravy, které všechny musí přispět k tomuto boji proti změnám klimatu. Dovolte, abych zdůraznil, že je důležité pro Evropskou unii, aby přijala globální řešení, aby procesovala globální globální řešení v námořní dopravě. Proto toto nařízení je tak důležité, protože vysílá jasný signál eh, ve světle nadcházejícího zasedání Mezinárodní námořní dopravy eh, organizace v Londýně v květnu a ve světle klimatické konference v Paříži na konci roku je třeba, abychom pokračovali se notifikacemi, prověřováními údajů na regionální úrovni v EU, což by mělo mít pozitivní dopady a také to bude i důležitá zkušenost, užitečná zkušenost, technická zkušenost, která nám pomůže v mezinárodním vyjednávání. Je třeba diskutovat o těchto otázkách na mezinárodním měřítku a transparentně, což nám umožní potom přijímat řešení. Na druhé straně, poněvadž my zde mm, trváme na svém závazku, že budeme pokračovat co nejrychleji ve světovém měřítku, tak abychom řešili emise eh, těchto plynů z lodí, tak mm, zde je třeba garantovat, že jakmile se dohodneme na právním rámci, takže potom budeme schopni adaptovat naše systémy eh, notifikací a eh, verifikací. Já se omlouvám, pane komisaři, já bych chtěla zde jenom říci kolegům, říci, aby vás poslouchali a ne, aby si tady vedli nějaké diskuze mezi sebou. Takže kolegové, prosím vás, zdržte se tady nějakých projevů eh, tady v sále v době, kdy hovoří pan komisař a zpravodaj. Pokud chcete vést nějaké privátní diskuze, tak mimo sál. Poslouchejte pana komisaře. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Mm, někteří poslanci, některé poslankyně položili otázku, jaká, jaký je stav vyjednávání v rámci Mezinárodní námořní organizace IMO. Mm, takže IMO zavádí systém sledování, notifikací, verifikací na globální úrovni, ale ta vyjednávání jdou vpřed velice pomalu, pomalu, ale snad dobrým směrem. A zemi, tedy jsme proto položili na stůl uh, tento předpis, což je důležitý příspěvek do toho vyjednávání. Nyní eh, panamské předsednictví má optimistickou vizi eh, ohledně tohoto procesu, ale teď zrovna aktuálně, vzhledem ke stavu vyjednávání, zdá se velice obtížné téměř nemožné, že bychom úspěšně mohli tato vyjednávání skončit před pařížským zasedáním, protože tady jsou země jako Čína, Indie, které pořád trvají na svých pozicích, které jsou skutečně velice těžké pro tuto globální disku, dohodu a proto komise vyvine veškeré, úse, veškeré úsilí. Kolegové, prosím, kolegové, prosím, prosím, poslouchejte a Eh, nemluvte tady, eh, dokud hovoří komise a zpravodaj. Tak, omlouvám se, pane komisaři, ale já myslím, že to bylo nutné, je na to upozornit. A nyní poslední řečník, to je eh, Jose Ignacio Faria. Dvě minuty, máte slovo. Mikrofon, to je na techniky poznámka. Okay. Okay, it seems we have a technical problem. Zdá se, že tady máme technický problém. It's fine. Can you try again, Mr. Farias? Pane zpravodaj, prosím, vyzkoušejte ještě jednou mikrofon. Mikrofon pana komisaře už eh, je vypnutý, takže prosím, možná vyzkoušejte jiný mikrofon. Omlouvám se za technické problémy. center alone. Could the technicians please turn off the microphones in the center? Mohl by prosím někdo vypnout ten mikrofon uprostřed? Byl tam nějaký technický problém, takže nyní pan zpravodaj. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedající. V této konečné fázi bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich slova a děkuji i panu komisaři za to, co zde dnes zaznělo na toto velice důležité téma. Kolegyně, kolegové, navzdory tomu, že toto nařízení přináší nové povinnosti pro provozovatele lodí, například tedy to vykazování o emisích a také například údaje, které se týkají nákladu nebo ujeté vzdálenosti, tak je důležité, aby zde bylo tato opatření. Je důležité, aby lidé plnili své povinnosti. Snažili jsme se, aby administrativní zátěž byla co nejmenší. Možná ehm, také je důležité, aby zde byla řádná dokumentace na palubě každé lodi. Hovoříme zde o lodích o hrubé prostornosti větší než 5000 tun, což je pouze asi 5 všech lodí, z nichž však plyne 90 celkových emisí. Musíme tedy zaručit, abychom postupovali v, i na úrovni Mezinárodní námořní organizace v tomto úsilí, abychom dosáhli co nejdříve mezinárodní dohody. Komise se teď také, je také důležité, aby komise přeskoumala stávající legislativu v této oblasti. Domnívám se, že tato nová legislativa přispěje k tomu, aby zde byla moderní eh, námořní doprava, která bude ekologičtější. Je to velice důležitý krok vpřed a v budoucnu se nám díky tomu podaří snižovat cíl, jak vytěsnit CO2 z ekonomiky i z atmosféry. Doufám, že nakonec bude toto úsilí eh, zavedeno na celosvětové úrovni. Některé věci se nám tam nepodařilo prosadit, možná jsme mohli být více ambiciozní. Eh, soustředili jsme se hlavně na skleníkový plyn, také, dosa, do, také zde bylo dosaženo schody napříč politickým spektrem. Bylo to tedy citlivé, dosáhli jsme ale kompromisu. Já teď doufám, že e, také Mezinárodní námořní organizace bude používat e, tuto legislativu a snad i jiné mezinárodní fora, aby došlo k dalšímu pokroku. Mezi e, parlamentem a radou probíhalo velká jednání, ale nakonec jsme dosáhli vyváženého dokumentu. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že ten dokument je dobrý a že je to dobrý výchozí bod. Děkuji vám, ehm, chci poděkovat komisi, všem kolegům a všem, kteří se zajímají, zajímají o životní prostředí. Já budu hlasovat pro. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Fario. Doufám, že eh, jste alespoň eh, si užil možnost hovořit z pozice komise, to, to se nestává často. Doufejme, že technici ten problém eh, odstraní. Rozprava je ukončena, hlasovat se bude za několik minut. Děkuji.